17. dubna v 9 hodin ráno a následně ve 3 hodiny odpoledne plenární zasedání. Program máte k dispozici. Následně bude publikován také zápis z jednání. Tímto uzavírám dnešní